Chers collègues. Vážení kolegové, máme návrh. Pan Džambasky právě dorazil. Máme 13 minut, čili téměř čtvrt hodiny na projednání jeho zprávy, takže navrhuji, abychom mu hned dali slovo. Máte slovo, pane Džambasky. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги. Дами и панове, rád bych vás upozornil na skutečnost, že v roce 2017 7, pardon, bylo přijato nařízení 697. Bylo to e, nařízení z roku 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení přijala Rada a Evropský parlament a eh, je to tedy to známé obecné nařízení o ochraně osobních údajů. E, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů se začne používat od 25. května roku 2018. Toto nařízení požaduje, aby bylo nařízení 45 z roku 2001 e, uspůsobeno zásadám a pravidlům stanoveným v nařízení 2016 lomeno 679 s cílem zajistit pevný a soudržný rámec pro ochranu údajů v Unii e, a umožnit, aby byly oba nástroje použitelné současně. V návrhu komise stanovila změny nezbytné k tomu, aby mohlo být nařízení z roku 2001 uspůsobeno obecnému nařízení o ochraně osobních údajů spravedlivým a vyváženým způsobem. Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří se podíleli na vypracování tohoto eh, návrhu. Rád bych hm, se věnoval jednomu velmi konkrétnímu a citlivému pozměňovacímu návrhu, Jde tedy o zpracování dat. Současný návrh se liší od obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud jde o věk nezletilých osob, respektive dětí. Děti jsou velmi zranitelnou skupinou a právě proto je potřeba je chránit ve všech možných souvislostech a já se domnívám, že po hlasování v září budeme eh, schopni výboru pro právní záležitosti předložit velmi eh, konstruktivní text, který bude chránit eh, ochranu osobních údajů. Děkuji. To bylo velmi stručné, děkuji. Kdo žádá o slovo? Pan Axel Voss? I já se pokusím být co možná nejstručnější. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval za tuto zprávu a také za úvahy, které eh, tím byly nastoleny. Za sebe bych k tomu chtěl doplnit pouze dvě nebo tři věci. Pro nás jako pro EPP je velmi důležité prověření přiměřenosti v článku 9 eh, odstavec 1b. To chceme tedy zachovat. A Nechceme to nahradit žádným veřejným zájmem. Chceme skutečně i nadále prověřovat přiměřenost. To je pro nás naprosto zásadní. Pokud si pan zpravodaj přeje, můžeme k tomu formulovat určitý návrh. A kromě toho je pro nás důležitá ještě jedna věc, a sice to, že musíme rozlišovat mezi administrativními a operativními daty. A to především tehdy, pokud jde o trestně právní orgány, ať už je to Europol nebo Eurojust. Domnívám se, že tedy musíme provést toto rozložení nebo rozlišení výše pokut, respektive to, jestli by ty pokuty vůbec měly smysl, to nad tím se ještě musíme eh, zamyslet, jestli tady má smysl vybírat od veřejné instituce pokutu, která následně bude převedena do jiné veřejné instituce. To je věc, která stojí za zamýšlení. A pokud jde o základní nařízení nebo obecné nařízení o ochranu, ochraně údajů, tak zadání komise tady bylo to, abychom eh, nepoužívali Eh, tedy všechny ty stejné definice, které jsou již obsaženy v obecném nařízení ochraně osobních údajů. Děkuji. Někdo další? Paní Regner nikoli? Paní Bergeron? Nikoli. Někdo další? Dobrá. Pane Džambaský, máte tedy opět slovo na závěr. Nebo, promiňte, možná nejprve se zeptáme komise, jestli se chce k tomu vyjádřit. Kde je komise? Ah Chcete slovo? Děkuji, pane předsedo. Jenom velmi stručně jako předřečníci. Pro komisi je velmi důležité, aby návrh nařízení o evropských institucí a eh, obecný, obecné nařízení mm, eh, co nejlépe konkordovaly a jediné, jediný problém, kde mohou být rozdíly, se týká zvýšené ochrany pro občany, taky na základě zkušeností s uplatňováním stávajícího e, nařízení z roku 45 e, z roku 2001. Co se týče pokud, e, to je principiální záležitost, protože jsme toho názoru, že tak jak na vnitrostátní úrovni je možné pokutovat veřejné orgány, měla by komise a evropské instituce mít také možnost a jít příkladem a nezbavovat se možnosti takovýchto sankcí. Takže to jsou jediné dva body z mé strany, pane předsedo. Děkuji, takže nyní má slovo pan Džambaský. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми колега Вос, благодаря за направените. Ано, děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Fosovi i dalším za komentáře. My to prověříme a ještě vám tady dáme vědět. Děkuji. Merci, ce point. Dobrá, takže tento bod jsme uzavřeli, takže ještě budeme asi pět minut čekat do začátku hlasování. Já se vám za to omlouvám, ale je potřeba, aby byli všichni přítomní a tím, že hlasování je avizované na desátou hodinu, tak nezbývá než počkat. Děkuji. Vážení kolegové, dámy a pánové, jak jsme avizovali, zahájíme hlasování, eh, jen co si kolegové stihnou sednout. Připomínám pro informaci, že hlasování o zprávě paní Ferrara se odkládá na 28. do výboru Jury. Takže budeme nejprve hlasovat o zprávě eh, paní Regner. První zpráva paní Regner. Připomínám, eh, dejte rovnou hlasovací karty do hlasovacího zařízení, abyste, eh, aby v tom bylo jasno, kdyby byly nějaké pochybnosti. Hmm? Okay. vous... Slyšeli jste angličtinu, protože někdo říká, že s tím je problém. Ne? Ano, ano, dobré. Už to funguje. Tak budeme hlasovat. Takže zpráva paní Regner, pozměňovací návrh 32. Kdo je pro? Proti? Držel se? Spočítala jste to? Zvládáte to? My se omlouváme. Sál je tak obrovský a slunce vám svítí dozad. Tak znovu. 32 pro Qui est Proti? Tak dejte mi znamení, až to budete mít spočítané. Zdržel se? Návrh byl přijat. Návrh 6, kdo je pro? Jestli to bude takhle, tak si myslím, že raději budeme hlasovat elektronicky, bude to rychleji. Takže kdo je proti? Držel se? Návrh byl přijat. Sedm. Eh, kdo je pro? 7, 35 a 36 en blok. Takže nejprve 7 a 35. Kdo je pro? Elektronicky. Dobrá, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ne? Hotovo? Hlasovali všichni? Nevím, jestli u paní Regner všichni hlasovali. Ano, dobrá. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 36. Ten byl vlastně v tom hlasování amblok 34. Takže rovnou kompromis 1. Elektronicky bude to jednodušší. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ještě jeden hlas nám chybí. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 39. Zahajuji hlasování. Hlasujeme. Ještě chybí jeden hlas. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl přijat. 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 12 s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasí se někdo? zpravodaj o slovo? Nikoli? Takže hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě dva hlasy chybí. Ještě jeden nehlasoval. Le Končím hlasování. Návrh byl přijat. Prosím. Pane, pan, pan, pane předsedo, uh, omlouvám se, ale není povinnost hlasovat. To znamená, že pokud budeme vždycky čekat na všechny, tak to bude trvat třikrát tak dlouho než normálně. Máte pravdu, že hlasovat není povinnost, ale je to zase slušnost, že jo. Takže když e, dovolíte a pokud nespěcháte na vlak, tak by bylo slušné počkat, až všichni odhlasují, ale pokud jste pevně proti, tak e, samozřejmě si můžeme takto zařídit. Bylo mi řečeno, že jestliže některý poslanec se nechce účastnit hlasování, tak pak se to dá řešit jednoduše, může vytáhnout kartu z hlasovacího zařízení a tím pádem ten přístroj nebude čekat na jeho hlas. Dobrá, děkuji, tak pokračujeme. Takže teď pozměňovací návrh 43. 42 odpadá, takže 43. Hlas, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 13. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 14. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 44. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 45. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování, návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 21. Ten odpadá. Omlouvá se předseda. Pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromisní návrh 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromisní návrh 5. Dájí vyhlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. Pozměňovací návrh 27. Dájí vyhlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 30. Kdo, Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 29. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Návrh 28. Hlasujeme. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Pět. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Návrh byl přijat. 31, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Takže nyní závěrečné jmenovité hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Děkuji a blahopřeji paní Regner. A nyní přistoupíme k druhé její zprávě. Jste připraveni? Pozměňovací návrh 42. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to přijato. A nyní pozměňovací návrh 43. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Je to zamítnuto. A nyní číslo 9. A 44. Hlasujeme unblock a já hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh 10, 46 a 47. 10, 46, 47 zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Je to přijato. Nyní 45. Zahajuji hlas... A, omlouvám se to odpadá, to znamená, že se dostáváme ke kompromisu číslo jedna a já zahoji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí, přijato. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 50. Eh, eh, zahoji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí, přijato. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Je to přijato. Nyní návrh 14. Kdo je pro? Tedy eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Je to přijato. 53. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 15 a 54. Zahajuji hlasování. Hlasování končí, přijato. Nyní 16 a 55. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. 17. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. 17 je eh, přijato a nyní 1856. Kdo je, eh, tedy hlaso, zahajuje hlasování, hlasování končí. Přijato. 1957. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Nyní 20. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. 21. Hlasujeme. Hlasování končí. Zamítnuto. 22. Hlasujeme. Je to zamítnuto. 23. Hlasujeme. Hlasování končí. Přijato 24. Hlasování, hlasujeme tedy, hlasování zahájeno, hlasování končí, zamítnuto. Nyní 25 a 58. Ano, 25 a 58, zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 59 hlasujeme. Hlasování končí. Přijato. Nyní 60. Hlasujeme. Hlasování končí. Zamítnuto. Nyní kompromis 3. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Nyní 30. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. Ne, ne, to odpadá. Děkuji za upozornění. To znamená, že to bude pozměňovací návrh 32. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. To znamená, že se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 4 a 35. Já zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh 7 a 39. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Nyní pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to přijato. A nyní pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Hlasování končí, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 41. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji ho. Hlasování končí a bylo to přijato. Takže blahopřejeme paní Regner a děkujeme jí. Tím se dostáváme k další zprávě. Je to zpráva pana Chryzogonose Eh, jsou všichni připraveni hlasovat? Nyní pozměňovací návrh 35. A slovo má tedy pan Buda, má ústní pozměňovací návrh. Ne, tak pan Vos, prosím. Já tady zastupuji pana Budu, který předložil pozměňovací návrh nebo ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 23, eh, tam má být řečeno, eh, sentencing, že tedy sentencing Eh, by mělo být nahrazeno slovo conviction. To znamená, slovo sentencing měl být nahrazeno slovem conviction. To je ta ústní změna. Je nějaká, jsou nějaké námitky, takže přistoupíme k hlasování. Takže 35 eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Hlasování končí. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh 39. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh 9. Hlasujeme. Hlasování končí. Zamítnuto. Nyní 41. Hlasujeme. Hlasování končí. Zamítnuto 42. Hlasujeme o 42. Hlasovali všichni, hlasování končí. Je to zamítnuto 43. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Není 10. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 44. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končí a je to zamítnuto. Nyní 45, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 46. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to zamítnuto také. A nyní 47, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je tímto ukončeno. A je to zamítnuto. 48. Kdo je? Zahajuji hlasování, hlasování končí. Je to přijato. 49. Zahajuji hlasování. A je to zamítnuto. A to znamená, že pozměňovací návrh 50. Zahajuji hlasování, hlasování končí a je to přijato. 51, zahajuji hlasování. Máte nějaké problémy? Ne, dobře. 51, zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Pozměňovací návrh 52 a hlasování je zahájeno. Přijato. 53. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 54. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. A omlouvám se, je to, je to lepší, je to přijato. Přijato. 56. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto nyní 55. Vypadá to, vypadá to, že je tady problém, protože v pozměňovacím návrhu 55 je řečeno, že tedy 55 odpadá, pokud 55 bude přijato. Não. Penso que se deve referir à 56. E quer dizer, cairá a emenda 55 e se a emenda 55... Já si myslím, že by tady mělo být 56. Pokud bude 56 přijato, tak by to odpadlo. To by bylo lepší. Ano, takhle je to správně. Bylo to uh, zamítnuto, to znamená, že nyní tady hlasujeme o 56. Pad, pardon, 55. Takže 55. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování končí. Přijato. A nyní 57. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 58. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 61. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. A, a nyní druhá část 61. Zahajuji hlasování. Takže druhá část 61 a 11. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. Nyní pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 62. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 63. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to přijato. 64. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 65. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Nyní 66. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí a je to přijato 67. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Pozměňovací návrh 68. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Je to zamítnuto 69, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování končí. A je to zamítnuto. Nyní 70. Zahajuji hlasování. Tak, hlasování končí. Zamítnuto. 71. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí. Zamítnuto 72. Hlasování je zahájeno a hlasování končí. Přijato. 73. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. 74. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Je to přijato. Pozměňovací návrh 75. Zahoji hlasování. Hlasování končí. A je to zamítnuto 76. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování končí. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 77. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to přijato. 78. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 79. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Takže se dostáváme k 80. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. Zamítnuto. 81. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Přijato. 82. 82. Dobře, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí, je to přijato. A nyní 83. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. Pozměňovací návrh 15. Je to tedy ústní pozměňovací návrh. Pan bude respektive pan Fos. Mike, Mike, please, uh, Axel. Um, sorry, this is an... Je to ústní pozměňovací návrh pozměňovacího návrhu 15 a sice přidat na konec tohoto textu následující slova. This would create a strengthened EU legal framework, posílený právní rámec EU lépe efektivně bude řešit teroristickou hrozbu a pro teroristy bude složitější financovat tak své aktivity. Děkuji. Děkuji za to upřesnění ústního pozměňovacího návrhu. To znamená, že budeme hlasovat o tomto návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. Nyní se vrátíme. Bylo mi řečeno, že jsme nehlasovali o 83. Ale my jsme hlasovali o 83. Tak je to v pořádku. A bylo to zamítnuto. Takže je to vyřešeno. Dobře, takže nyní se dostaneme k 16. Prosím, hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to přijato. Nyní 17. Zahajuji hlasování. Přijato. Nyní 18. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 19. Hlasování je zahájeno. Je to tedy ostatně kompatibilní s pozměňovacím návrhem 18. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to zamítnuto. Nyní 19. Hlasování je zahájeno. Už jsme Eh, tedy hlasovali, ale bylo to představeno jako oddělené hlasování, ale je to tedy kompatibilní, to znamená, že eh, to pravděpodobně bude to samé, takže hlasujeme, zahajuji hlasování pro 19, hlasování končí a je to zamítnuto. Nyní 20. Pozměňovací návrh 20, zahajuji hlasování. Hlasování končí Přijato. 21. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to přijato 22. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni. Hlasování končí. Nyní 23 a opět je to ústní pozměňovací návrh pana Budy, který nyní bude tlumočit pan Foss. So the word Takže opět slovo sentencing nahradit svojím conviction. Výborně, takže přistoupíme k hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 24. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. 25. Opět ústní pozměňovací návrh pan Fos, prosím. Sorry. Uh... Ústní pozměňovací návrh pozměňovacímu návrhu 25. D. o ta slova, kde je nesoulad mezi právními definicemi členských států týkající se skutkových podstat, ale nebyly identifikovány jako zásadní problém pro přeshraniční spolupráci. Madame Reda? Paní Ráda, my bychom byli raději, kdybychom hlasovali o původním textu bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Est-ce que je dois vous consulter sur le rejet de l'amendement oral, puis ensuite sur le fond, ou bien un seul vote de toute façon Mám eh, se s vámi eh, radit eh, nejprve o tom zda, o tom hlasovat. Jak já dám hlasovat o tomto návrhu, je někdo proti, takže budeme hlasovat o návrhu 25. Le vote est ouvert. Hlasování je zahájeno. Le vote est clos. Hlasování končí. Rejeté, merci beaucoup. A je to zamítnuto, takže nyní 26, zahajuji hlasování. Hlasování končí. Zamítnuto, takže 27, zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování končí, děkuji. A je to přijato 29, hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování končí. A nyní tedy pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Hlasování končí zamítnuto. Nyní 30. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Nyní pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to přijato. Pozměňovací návrh 3. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Zahajuje hlasování. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Mění kompromis 2. Zahajuje hlasování. Hlasování končí. Přijato, to znamená pozměňovací návrh číslo 6. Zahajuje hlasování. Hlasování končí. a je to přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 7. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 32. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 33. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. Je to zamítnuto 34. Zahajuji hlasování. Hlasování končí. A je to zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování. A nyní závěrečné hlasování, které tímto zahajuji. a je to přijato. Takže blahopřejeme paní Regner. Je félicite, madame. Blahopřeji paní Regner, ale přitom bych měl poblahopřát panu Kryzogonosovi, tak se moc omlouvám, vidím, jak se paní Regner hambou červená a hned mi bylo jasné, že něco není v pořádku. Takže prosím, teď... Nous passons au point 13. Bod 13 o právním základu a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Et nous passons au point suivant des votes. Další bod tady máme předposlední hlasování. přepracování. Já jsem zpravodaj, nebudu vám to vysvětlovat. Vlastně tohle ne, tohle zpracoval pan Maštálka. Jsou prohozené. Takže zpráva pana Maštálky. Lid. Les deux, oui, les deux sont monsieur. Obě vlastně tyto zprávy jsou pana Maštálky. Takže první, je to je bod 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tady máme nějakou paruchu, poruchu hlasovacího zařízení, takže prosím vás znovu, tedy eh, hlasujeme o bodu 14. Končím hlasování. A návrh byl přijat. A nyní bod 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Blahopřeji tentokrát panu Maštálkovi. Děkuji vám za to, že jste hlasovali elektronicky, ale bylo to pohodlnější pro to, aby se spočítali hlasy. Děkuji, hlasování skončilo. Pár vteřinek si dáme pauzu a budeme pokračovat dál podle programu. Děkuji. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Vážení kolegové, trošku jsme se spozdili z důvodu elektronického hlasování, takže teď budeme pokračovat bodem 16. Ale nejprve, myslím, paní Reda eh, si přála, aby její vystoupení nebo ta rozprava mohly být nafilmované. Je to tak? Pokud nemáte nic proti, je tady zástupce zelených, který by si natočil tady to vystoupení, tu rozpravu. Pokud vám to nevadí, děkuji. Tak já se zeptám kolegů, eh, má někdo námitky proti tomu, aby vystoupení paní Redy eh, bylo nafilmováno? Máte tu zřejmě mnoho přátel, nikdo není proti. Takže děkuji. Ano. Vážně někdo je proti? Ne, dobrá, už jsem se leknul. Dobře, takže slovo má pan Volken. Considération sur les 330 amendements. O těch 330 pozměňovacích návrzích. Děkuji, vážený pane předsedo, velice vám děkuji za slovo kolegyně a kolegové. 332 pozměňovacích návrhů k tomu návrhu zprávy. A ty ukazují, jak rozdílně si představujeme digitální budoucnost v EU a rozhodně vám děkuji za tyto návrhy. Co se týče sporného článku 2, máme pozměňovací návrhy, které sahají od vypuštění článku 2 na straně 1 až po rozšíření eh, toho principu země původu. Zvláště zde vyčnívají člen, e, příspěvky, které značná část kolegů předložila eh, z různých frakcí a chtějí rozšíření tohoto principu. Dále zde máme stanoviska ITRE a IMCO a KULT a poukazují na to, že v této sporné části nařízení je možné nalézt už zcela rozdílná kompromisní řešení. Rád bych využil eh, dnešní příležitost eh, definovat, eh, čím jsem se řídil já a kde jsem viděl mantinely. Zjednodušený přístup k rozhlasovému a televiznímu vysílání přes internet, to je zásadní prvek realizace digitálního vnitřního trhu. Aktuální téma, kde by snad mohl být konsenzus nad rámec frakcí, je ten, že v dobách tzv. fake news kvalitní žurnalistika hraje důležitou roli pro ochranu našich demokratických hodnot. Kolegyně a kolegové, mimo jiné z EPP argumentují právě v oblasti nařízení o copyrightu takto. Potřebujeme posílení soukromých nakladatelů, Eh, ochranným právem pro ně, tak aby mohli zvítězit proti fake news. No, já si pak kladu otázku, když vidím pozměňovací návrhy, v čem je rozdíl pr- oproti stávajícímu nařízení, protože komerční i veřejnoprávní vysílatelé mají dokumenty, politické hrané filmy a reportáže a opravdu bezmezně e, přispívají do společnosti. Měli bychom její roli ne oslabovat, ale posilovat. Já chci dobře informovanou evropskou veřejnost. A k tomu potřebujeme přes hraniční přístup k informacím a potřebujeme ho dnes více než kdy jindy. Ten takzvaný free flow of data, to není nic samoučelného, to volné plynutí dat. Jde také o posilování dorozumívání v EU a porozumění. A pokud v některé zemi není vyvážená informovanost o určitých událostech nebo se dokonce omezuje svoboda tisku, je důležité, abychom měli jednoduchý a rychlý přístup právě k informacím eh, prostřednictvím informací z jiných zemí. Já si myslím, že tento přístup je nezbytný a toto nařízení zde může opravdu výrazně přispět. Moje změny zohledňují také to, že zvláště mladí Evropané, Evropanky eh, konzumují rozhlas eh, spíše jenom přes internet a eh, konzumuje se spíše nelineárně televizní i rozhlasové vysílání i na koncových zařízeních, která si dnes ani nemůžeme představit. Je zde neustálý vývoj a širší nabídka a samozřejmě i obavy pracovníků v oblasti kultury a příslušného e, odvětví jsou mi také jasné, je významná také kulturní mnohotvárnost a dopad na ní a beru to vážně. Myslím, že to ukazuje i návrh zprávy, i zlepšení odměňování, přechodná ustanovení, ustanovení o mediaci, o forum shopy a, a dobré víře při uplatňování článku 3. A už jsem skoro u konce, protože už máme lehký sklus. Myslím si, že digitální evropský vnitřní trh má k dispozici velký růstový potenciál a toto nařízení pomůže těm, kdo využívají svých eh, svobod, kdo jsou například eh, jazykové menšiny nebo si chtějí zlepšit svoje jazykové znalosti. Máme zde, měli jsme setkání s komisaři Vestager a Ancipem a hovořili jsme o takzvaném Sky Case. E, omlouvám se, že tam tehdy byly e, jenom stíňoví zpravodajové a že to bylo tedy přístupné jenom malému okruhu e, poslanců a poslankyň. Nicméně zápis jste snad všichni obdrželi a pokud ne, rádi vám ho dáváme k dispozici, protože to vyslalo jasný signál. Není zde žádné propojení mezi nařízení a Skycase, což by vedlo k tomu, že je třeba počkat si na to, jak tento případ eh, dopadne. A geoblocking nadále bude umožněný. A dvě otázky na závěr, které chci směřovat na komisi, která tu dnes je mezi námi, za což děkuji. První otázka. Skoro všechny frakce ve svých pozměňovacích návrzích žádali, aby technický a specifický problém tzv. direct injections byl nějakým způsobem ošetřen. Byl bych rád, kdyby komise nějakým způsobem zhodnotila tuto problematiku a informovala nás, protože jsou zde i argumenty, že je to možná čistě vnitrostátní problém. A druhá otázka, také na komisi. E, ta doložka o paušálním odměňování e, odpovídá příslušnému odměňování e, v oblasti rozhlasu. Děkuji všem stínovým zpravodajům i kolegyním a kolegům za tyto zajímavé pozměňovací návrhy, které i moji práci činí velmi zajímavou. Děkuji. Děkuji. Kdo se hlásí o slovo? Prosím, paní Reda. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat panu zpravodaji za předchozí výbornou práci, kterou odvedl. Je to téma, které opravdu je nesmírně aktuální. Minulý týden jsem dostala celou řadu dopisů od lidí, kteří říkali, no já jsem ve Francii a chtěl jsem se dívat na ten duel těch dvou kandidátů na kancelářský úřad v Německu, ale nešlo to, bylo, tam, bylo to zablokováno. Nebo lidé chtěli sledovat tiskovou konferenci Angely Merklové, sice to bylo možné sledovat na stránkách kancelářství, eh, přes hranice, ale na stránkách vysílací organizace Phoenix nikoli. A oni řekli, my máme jenom práva to vysílat v Německu. Takže Máme zde problémy, které z části vůbec se nedotýkají práv eh, filmového průmyslu, ale prostě Evropané nemají možnost se přes hranice informovat o aktuálním politickém dění. My všichni, bez ohledu na to, jestli jsme francouzi nebo ne, jsme velice pozorně sledovali prezidentské volby ve Francii. A vlastně je to potěšující, pokud se i lidé z jiných evropských zemí zajímají například o volby do německého spolkového sněmu. Ale bohužel autorské právo momentálně nastavené tak, že tomu klade do cesty zbytečné překážky. Také v oblasti filmu a kultury je, myslím, řada zbytečných hranic, které musíme překonávat, zvláště jazykové menšiny, například německá jazyková menšina v Belgii nebo Dánsku často vůbec nemůže recitovat na internetu německý kulturní obsah, i kdyby si za to chtěli zaplatit, protože například evropská filmová produkce v průměru vlastně je dána k dispozici jako video on demand třeba jenom ve dvou nebo ve třech zemích Evropy. A pokud náhodou v jedné z těchto dvou, tří zemí nebydlíte, no tak vůbec nemáte možnost legálně se k tomu obsahu dostat. A tím pádem zde nepřichází filmový průmysl o nějaké příjmy, protože on vlastně na tom trhu vůbec není. Takže studenti, jazykové menšiny nebo lidé, kteří se učí cizí jazyky a žijí třeba v jiné zemi, chtějí se učit německy, nemají jinou možnost, než internetu potom využívat nelegální nabídky. A to škodí nakonec i filmovým producentům a umělcům, protože tam jsou potenciální příjmy, které by mohly být, ale takto jim unikají. Principálně si myslím, že přístup pana zpravodaje je chválihodný. Ta zavedení eh, té zásady země původu a také široká nabídka online nabídek, protože si myslím, že zvláště veřejnoprávní stanice by měly mít možnost také například poskytovat nabídku eh, mládeži, které například v tradičním rozhlase a televizi už eh, vůbec nejsou. Chtěla bych zareagovat na některé konkrétní pozměňovací návrhy. Právo na další eh, předávání kabelovým systémem, to musí být technologicky neutrální, protože nemůžeme prostě vysvětlit lidem to, že proč něco mohou vidět na své kabelové televizi doma, ale když to chtějí sledovat třeba na eh, svém mobilním telefonu, zaplatili si za to, tak to prostě nefunguje. A to odpovídá i cílům e, toho nařízení o e, portabilitě, protože ten stávající stav je s tím e, v rozporu. Direct injection. Proč jsem k tomu předložila pozměňovací návrhy? Ne proto, že bych si myslela, že se to nezbytně tady musí upravit, ale mám konkrétní návrhy na úprav, nebo ty konkrétní návrhy na úpravu, které zde jsou, vidím jako problematické, protože je zde nově definováno vlastně to veřejné vysílání v směrnice o autorských právech, kde je zpravodajem pan Fos, o tom také diskutujeme. A myslím si, že by bylo problematické, kdybychom ve dvou legislativních aktech stejnou věc definovali různě. A to si myslím, že to ani není nezbytné pro řešení tématu direct injection. Proto jsem předložila pozměňovací návrhy, které odpovídají kompromisu, který jsme nalezli ve výboru IMCO, kde na jedné straně se říká, ano, to direct injection je pokryté těmi kolektivními právy, ale naopak se u toho nejedná o nějaké veřejné vysílání. Potom forum shopping a odměňování pro nás je také důležité, aby bylo odměňování přiměřené vzhledem k celkovému množství eh, publika, ale pokud je to prostě nezadatelné, tak je v tom problém, protože my chceme, aby například eh, rozhlasové vysílatele některé veřejná data, které dají dispozici jakožto veřejnou licenci, se znovu využijí například ve spravodajství a kdyby zde tedy bylo toto nezadatelné právo na odměnu, tak by s tím byl problém podobně jako při eh, Creative Commons. A potom forum shopping. No, to je problém, který možná reálně jak v praxi neexistuje. To by muselo znamenat, že pouze na základě online práv eh, by nějaký vysílatel své sídlo přesunul do jiného státu. Myslím si, že to je krajně nepravděpodobné, ale pokud to chceme řešit, tento problém, tak poukazuji na svůj pozměňovací návrh 263, který přesně definuje tento problém, protože formulace zpravodaje je taková, že zde vzniká riziko pro ty vysílatele, kteří například eh, se orientují na více zemí, například vysílací stanice Arte, která je orientována jak na Německo, tak na Francii a proto je důležité, aby to nemělo nějaké nechtěné negativní dopady. Tím jsem na konci svého vystoupení. Děkuji velmi za práci pana zpravodaje a doufám, že rychle budeme moci schválit eh, toto nařízení, protože opravdu znamená přidanou hodnotu pro všechny uživatele internetu v celé Evropě. Děkuji. Děkuji vám za vaše expoze a nyní má slovo pan Foss. Děkuji vám, pane předsedo. Já dnes tady zastupuji naši zpravodajku EPP, paní Hibler. A jejím jménem bych rád poděkoval také panu zpravodaji za otevřený a konstruktivní přístup k této velice rozporuplné problematice tohoto nařízení. Paní Nibler přece jenom chce několik eh, bodů k těm nejspornějším věcem a také eh, poukázat na několik specifických pozměňovacích návrhů. Asi zde v sále někoho nepřekvapí, že paní Nibler je nadále přesvědčená o tom, že návrh Evropské komise ve stávající podobě z jejího hlediska je téměř zbytečný. Zatím mi nikdo konkrétně nevysvětlil, jaké formy e, určení práv by byly nově možné po schválení nařízení, které dosud zde nejsou aplikace zásady země původu pro doplňkové internetové služby, tak chápe, že tady svoji roli hraje čas, zvláště rychlé vyjasnění práv eh, u spravodajských pořadů a aktuálních pořadů by mohlo být eh, složité. Pozměňovací návrhy tímto směrem 232 a 224 proto podporuje protože tyto návrhy také odrážejí to, co e, výbor ITRE, který vydává stanovisko, odhlasoval. Pozměňovací návrhy, které e, žádají možná i rozšíření rozsahu působnosti 191, 198, 199, 200 a příslušné body odůvodnění, ty ona striktně odmítá. Kriticky pohlíží na ty pozměňovací návrhy, které spochybňují eh, ty eh, společnosti zastupující autory, to jsou 274, 276 až 288 a příslušné body odůvodnění. Angelika Nibler je toho názoru, že zde dochází k ohrožení etablovaného systému, zvláště to může uškodit slabším partnerům ve vyjednávání a myslí si, že je třeba o tom ještě diskutovat. Je ale potěšena konstruktivní výměnou názorů s zpravodajem, eh, stínovými zpravodajem a dalšími frakcemi, které nás čekají i v příštích týdnech. Mohu-li sám za sebe také ještě něco doplnit, pokud dovolíte, tak eh, obecně jsem toho názoru, že u této, eh, této velice eh, sporné směrnice bychom měli pohlížet na to, že ta úroveň dosáhne určité výše a aby to nevystřelilo do nějakých extrémních výšin, musíme zde otázky licence a ručení také nějakým způsobem moci zohlednit. Zvláště ten rozsah působnosti bychom měli udržet v určitých mezích. A přistupovat diferencovaněji při pohlížení na soukromé a veřejnoprávné subjek- veřejnoprávní subjekty. Nadále mám pocit, že rozsah působnosti bychom měli mít co nejužší, nejmenší. A i k té části 1 kompromis na výboru kult tady omezuje už rozsah působnosti, jestli musíme jít tak daleko, že nakonec tam bude, budeme mít jenom veřejnoprávní sektor, nevím, ale ty rozdíly mezi veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty, jaké to má dopady, protože jsou tam různé modely financování, různé zájmy No a jestli to tomu také náležitě odpovídá té situaci, protože také vlastně e, svoboda uzavírat smlouvy zde hraje důležitou roli. Neměly by zde být omezení exkluzivních práv, nebo není tam. A paní Reda už říkala, že se zabýváme i tou směrnicí, kde je i ten pojem value gap. A myslím si, že i toto by v tom nařízení CAP eh, SAT by mělo být zohledněno, takže například ten článek 5a by v této souvislosti měl být nahlížen dosti kriticky. Děkuji vám, pane Fosy, a nyní paní Edinolfi. Grazie, presidente, cari colleghi. Děkuji, pane předsedo. E Děkuji eh, zpravodaji za jeho dosavatní práci a za jeho zprávu. Myslím si, že to je dobrý výchozí bod, dobrý základ a pokud chceme ehm, konkretizovat ehm, jak si toto ehm, v digitálním odvětví a chceme to dělat seriózně, tak bychom měli odbourat všechny překážky a zabránit jakémukoliv geoblockingu. A protože tyto mm, praktiky umožňují některým operátorům uměle segregovat trhy a, eh, a nepouštět si tam konkurenci. V Princip země původu, který by se rozšířil i na vysílání televizního a rozhlasového vysílání, to by byla první etapa za účelem eh, na mm, kompletní realizace jednotného trhu. A hm, abychom nestráceli čas tak bychom eh, měli skutečně toto realizovat co nejdříve, abychom naplnili práva občanů. A nyní, co se týče samotného obsahu, domnívám se, že přístup zpravodaje, který chce rozšířit hm, pole působnosti nařízení, můžeme sdílet a míří správným směrem. Takový přístup ve skutečnosti umožní nejenom využívat nové technologie s výhodami pro malé a střední podniky, ale také umožní regulovat celou řadu jevů, které se na trhu objeví a tím by bylo možno vyhnout se těm zmiňovaným jevům. Já jsem také předložila několik pozměňovacích návrhů, které by eh, rozšířily působnost na řízení a na eh, programy hm, vysílané pouze online. A dále možnost eh, převysíla, převysílání pořadů prostřednictvím technologií, které umožňují omezit eh, počty eh, spotřebitelů, aniž by museli eh, fungovat v uzavřeném okruhu. E, tam jsme taky tedy předložili pozměňovací návrhy, abychom definovali kontrolní prvky a současně to umožňuje brát v potaz smlouvy, kde tam ta protihodnota není nutně finanční. A konečně, naše osobní data dnes mají velikou hodnotu a veliký význam. A proto by bylo potřeba, aby jejich hodnota byla taky formálně uznaná. Co se týče té direct injection, tam si myslím, že nejlepší strategií je e, zhodnotit aplikaci nařízení a na základě studie dopadu zjistit, zda je potřeba legislativně zasáhnout. A konečně pár slov k možnosti zavedení nezadatelného práva mm, pro autory. Já osobně se stavím pro ochranu tvůrců, ale myslím si, že zavedení takového práva by vyvolalo více problémů než přínosu. To by chránilo v podstatě jenom ty nejslavnější umělce. A e, je tu celá řada právních problematik vzhledem k využívání volných licencí nebo e, Eh, třeba hm, převedení určitého díla do veřejného prostoru. Prostě vzhledem k, ke směrnici o autorském právu eh, by to bylo chybné. A to, co je nezadatelné, jsou osobní práva, jako morální práva autora. A takže uvažovat o neza, nepostupitelném právu na odměnu, to vyvolává o, jaksi otázky protože tvůrčí činnost nevzniká jenom eh, jaksi s cílem maximalizace zisku. To ne. Takže já vám děkuji a doufám, že budeme plodně spolupracovat se zpravodajem a stínovými zpravodaji a že dosáhneme užitečného výsledku. Děkuji vám. Pane Fossi, chcete odpovědět? Stručně předpokládám. Ich möchte... Tak já bych eh, ještě rád zareagoval na to téma diferenciace a také pozměňovací návrhy, eh, některé se týkají mediace, tak tomu bych ještě něco řekl. Za prvé, ta diferenciace v části dvě nařízení. Ta je rozhodně možná, pokud ty veřejnoprávní subjekty a soukromoprávní subjekty, jejich e, zájmy budeme srovnávat. Já si myslím, že ve veřejnoprávním sektoru jde o to, že ta vlastní produkce e, by, tam je ten zájem to dávat i celoevropsky online k dispozici i z hlediska práv a mohlo by se to potom diferencovaně řešit, jak je to financované, jestli je to tedy vlastní produkce nebo nějaká produkce na základě zadání, zakázky, takže by se zde lépe vyrovnávaly zájmy všech aktérů, kdyby se to připustilo. Další oblast týkající se tedy mediace v pozměňovacích návrzích jsou k tomu návrhy, ale podle mého názoru jsou naprosto nepřiměřené vzhledem k tomu, co se požaduje, protože ono to pak prostě v praxi mm, nebude použitelné a paní Nibler o tom také hovořila, to je to téma faktor času. Povede to potom k vlastně ke zdržování, ke zvyšování nákladů a nakonec také ke geoblockingu potenciálně, to znamená zase k menší nabídce. Zde bychom měli být opatrní. Ono to vždy hezky zní, ta mediace, ale potom ty dopady by potom mohly dost uh, omezit uh, celou tu oblast. Proto bych na to rád poukázal poprosil o to, abychom k tomu přistupovali opatrně s ohledem na potenciální dopady. Opatrnost je vaší hlavní charakteristikou, pane Fosy. Děkuji za vaše vystoupení a nyní má slovo paní Mary Hannibal. Thank you, chair, and my... Děkuji, paní předsedo. Pane předsedo, a děkuji také pane zpravodaji, který sedí vedle mě a který odvedl skvělou práci, protože to není nikterak lehká záležitost. Nejprve bych přednesla obecný komentář o překážkách a o povaze jednotného digitálního trhu. Ano, my samozřejmě chceme jednotný digitální eh, trh a nechceme tady vstyčovat žádné eh, překážky, bariéry, ale zároveň jsme v situaci, kdy ti, kteří produkují ten obsah, ať už je to obsah jakýkoliv, musí být, eh, musí tedy dostat vhodnou odměnu a my potřebujeme ekosystém na to, aby ta díla mohla být vysílána online, tak aby občané, evropští občané tedy mohli sledovat programy a informace, které chtějí a které si zaslouží. Já si myslím, že to tedy musí být výchozí bod a to zároveň znamená, že ti, kteří tedy tvoří a vysílají informace, musí dostat eh, řádnou odměnu a ten systém musí řádně fungovat. Internet není pouze něco, co je někde otevřeno všem a co je úplně zdarma. Nemělo by to tak být, protože eh, nikdy eh, by to nefungovalo přijatelným způsobem. Potřebujeme internet, který bude sloužit všem a který bude mít vhodnou formu tak aby ti, kteří e, jsou účastníci toho provozu na internetu dodržovali určitá pravidla. Já si myslím, že to tedy platí veškeré legisl- pro veškerou legislativu, která se týká jednotného digitálního trhu. Já se domnívám, že v tomto návrhu e, jsou věci, které bych chtěla zdůraznit. Například geoblocking se Eh, tady vždycky objevuje. Není to jednoduchá záležitost k řešení a eh, my jsme o tom diskutovali mnohokrát a domnívám se, že se nám podařilo najít vhodný kompromis. Eh, BBC dělá geoblocking a dělá tak proto, že to je tedy veřejně právní služba, která je financována z licenčních poplatků, kteří platí, které platí Britové a nikdo jiný. Já si myslím, že na tom bychom se tedy měli zvlášť podívat a musíme si uvědomit, že musíme vzít potaz všechny osoby, kterých se to zvlášť týká. E, nezačínáme od nuly. Začínáme stavět na něčem, co to už je a co funguje poměrně dlouho. A proto bychom podle mého názoru měli zaručit i to, abychom tady zajistili platnost principu teritoriální exkluzivity a to se týká také zásady země původu. Produkční společnosti, které vytváří programy, ať už jsou to dramata nebo dokumentární filmy pro televizi, tak činí obecně na tom základě, že Eh, za to dostanou peníze, že tedy to dostanou peníze za to, že to budou vysílat nějaké konkrétní organizaci. Pokud by tomu tak bylo, tak by celý ten systém se zhroutil a výsledkem by nebyl eh, internet svobodný a zdarma, který by byl všem ku prospěchu. Výsledkem by bylo to, že bychom o ty kreativní obsahy přišli. To znamená, že potřebujeme exkluzivní teritoriální přístup, tak abychom zajistili, že tady dostane dostaneme dobré kvalitní programy, o které lidi eh, stojí. A jde také o to, aby jejich tvůrci za to dostali zaplaceno. A o to tady jde. Eh, když se podíváme na to, jak funguje internet, tak zásadní věc je odměna. A pokud nezajistíme to, že lidé, kteří vytváří obsahy, budou řádným způsobem podměňováni, tak eh, ty obsahy nebudou vznikat. já si myslím, že to by měl být základ toho, co tady děláme. My tedy musíme zajistit především to, aby za to lidé dostali řádným způsobem zastup, zaplaceno. A to by měl být jeden z hlavních principů, když o tom eh, při diskuzích o této věci. Dá, dále bych ráda řekla, eh, že souhlasím s tím, co tedy zpravodaj eh, činí, pokud jde o takzvané digital injection a pokud jde o odměňování neustále se objevuje problém falešných zpráv. Falešné zprávy budou vznikat tehdy, pokud lidé budou mít možnost zkrátka říkat, co je napadne. Pokud tedy povolíme přílišný přístup a nadměrné užití internetu a pokud tady nebudou Eh, řádně stanoveny způsoby, jak internet používat, tak to nebude podněcovat pouze samotné falešné zprávy, ale celou řadu věcí, které jsou s tím zpěty. A bylo by hrozné, kdybychom se dostali do situace, kdyby lidé přestali věřit tomu, co vidí na internetu. Já si myslím, že ve většině případů je internet skvělým informačním strojem. Já vím, do jaké míry to změnilo životy lidí, ale musíme tedy zajistit to, aby ten internet byl koncipován důvěryhodným způsobem a vyplnil svoji funkci. To znamená, že já vítám práci Těma a doufám, že tedy i nadále eh, budeme vést velmi plodné, konstruktivní diskuze, které povedou k tomu, že vytvoříme kýženou rovnováhu mezi producenty nebo tvůrci a e, spotřebiteli a že zajistíme, aby všichni, e, kteří se na tom podílí, dostali řádnou odměnu e, a abychom tedy zajistili, co se s, tím, s těmi obsahy bude dít. Děkuji. Mám. Děkuji vám, paní Hannibal, jakožto žádný člen tohoto výboru a než jsem byl um, informován, že budu předsedat tomuto zasedání, požádal jsem o slovo a tím, že mě doda, do, do, dodat, jak si dočasně oko nedovolí číst, tak poprosím paní Bergeron, aby přečetla moje vlastní vystoupení a já vám děkuji, že s tím souhlasíte. Děkuji, já mám potěšení, že vás mohu takto zastoupit, mm, vážení kolegové, děkuji zpravodaji za jeho vysvětlení. Budu stručný, protože budeme mít čas eh, během prvního, eh, první schůze stínových zpravodajů ve Štrasburku příští týden budeme mít čas o tom hovořit. A jsem proti rozšiřování pole působnosti textu. Jsem proti zachování článku 2 ohledně principu země původu, minimálně tak, jak se předkládá, protože ohrožuje princip teritoriality autorských práv. Ale přesto si myslím, že musíme nalézt kompromisní řešení na základě pozměňovacího návrhu 250, který jsem předložil. Eh, kolektivní zpráva, povinná kolektivní zpráva by se měla týkat simultánního integrálního vysílání. Co se týče Eh, direct injection, tam souhlasím, pokud rozhlasový eh, eh, vysílatel vysílá toto na uzavřeném okruhu, tehdy, kdy jsou tyto služby poskytnuty určitému omezenému počtu uživatelů přihlášených nebo při jaksi s předplatným. A proto by měla být také placena další odměna Eh, autorům. Jsem proti forum shoppingu, který stlačuje eh, autorská práva a já doufám, že příští týdny nám umožní dosáhnout vyváženého textu a z toho důvodu si myslím, že musíme být seriózní a nepokoušet se zbrkle odhlasovat text, který nedostal dost času na projednání. Takže pan Kavada, vám děkuji za pozornost a já bych řekla ještě sama za sebe, že v tomto typu k textu nesmíme ztrácet eh, z dohledu, že umělecká a intelektuální ochrana tvorby eh, vyžaduje ochranu nejenom autorských práv, ale také morálních práv autorů. Děkuji vám eh, za pomoc a nyní dáme slovo komisi. Kde je komise? Tady jsem. Prosím. Good morning everybody. Přeji všem dobré dopoledne. A děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi udělil slovo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji za skvělou zprávu a za skvělou spolupráci, která nás doposud pojila. A rád bych řekl pár slov o těch hlavních pozměňovacích návrzích. Nejprve zásada země původu. Eh, vidíme, že pozměňovací návrhy jdou jiným směrem. Některé pozměňovací návrhy by se snažily oblast působnosti eh, principu země původu rozšířit, jiné pozměňovací návrhy by to chtěly zúžit a nebo naopak eh, zrušit úplně. Já si myslím, že ten princip země původu je naprosto klíčovým nástrojem pro to, abychom naplnili smysl této směrnice. To znamená, že občané budou mít přístup eh, k více programům a to podpoří kulturní rozmanitost v Evropské unii. To znamená, že pro nás je princip země původu velmi důležitý. Kromě toho bych rád Eh, zmínil některé pozměňovací návrhy, které se týkají posílení smluvní svobody. My nikomu nebereme možnost udělování územních licencí. Naším cílem bylo vždycky to, aby smluvní strany měly smluvní svobodu samozřejmě v rámci smluv. Pokud jde o odměňování držitelů práv, tak eh, bych se rád vyjádřil k tomu, co řekla paní Adinolfi. Princip země původu nevezme držitelům práv eh, nárok na odměnu. My navrhujeme ustanovení, které tyto věci jasně vyřeší. Eh, odměna by měla vždycky vzít v potaz všechny charakteristické Rusy služby, včetně posluchačů a diváků. To znamená, že my nejsme přesvědčeni o tom zdůvodnění, které se týká právě země původu. Pokud jde o odměňování, tak tady je klíčová věc. Věc spočívá v tom, že E, to tedy není způsob, jak e, využívat ta práva. Je to horizontální otázka, podle, která podle našeho názoru nemá přímý vztah s tímto nařízením a hrozí, že by tu věc ještě dále zkomplikovala. E, vy Víte, že právě odměňování je předmětem zvláštního návrhu, je to směrnice o modernizaci autorského práva. A nyní to opětovné vysílání, retransmise. Všichni víme, že celá řada pozměňovacích návrhů eh, hovoří o tom, že OTT by tedy mělo spadat do eh, povinného eh, systému. My jsme to vyloučili, vyloučili jsme vysílání prostřednictvím otevřeného internetu. Má to mnoho důvodů. Za prvé jsou tu různé právní eh, situace, za druhé není to spjato s žádnou konkrétní infrastrukturou a za třetí eh, kvůli kontrole protože jde o schopnost zajistit, že to prostředí otevřeného internetu bude řádně kontrolováno a v takovém případě by nebylo, což by bylo spjato s určitým rizikem, podle našeho názoru. Na druhé straně máme za to, že eh, ty pozměňovací návrhy, které hovoří o tom, že bychom se měli odchýlit od článku 3, tak Eh, my tomu moc nerozumíme, protože mobilní eh, sítě jsou otevřené sítě a proto bychom chtěli lépe pochopit, proč se tu navrhuje takovéto odlišení. A konečně poslední eh, věc, ten koncept direct injection, různé pozměňovací návrhy navrhují to, že bychom tady měli ustanovení, které která by se soustředila právě na direct injection. Není to v návrhu komise pokryto, eh, ale zároveň musíme mít na paměti, že se jedná o otázku velmi komplikovanou, ne pouze z právního hlediska, ale také vzhledem ke smluvním vztahům, které můžou mít různou podobu. To uznal i soudní dvůr eh, ve svém známém rozsudku SBS a sice bylo řečeno, že musí být vždy provedena individuální analýza. Eh, pokud víme, tak eh, technika eh, direct injection byla zatím používána pouze v národním měřítku a přeshraniční použití je doposud velmi omezené. A Kromě toho si musíme uvědomit, že tady jsou dva členské státy, pro které je to relevantní, je to Belgie a Nizozemsko. Nizozemsko eh, nedávno přišlo s poměrně inteligentním řešením této otázky po velmi složitém a rozsáhlém principu konzultací. To znamená, že si myslím, že by nizozemci nebyli rádi, kdyby museli svůj postoj měnit. To znamená, že pokud vezmeme v potaz všechno to, co jsem právě řekl, tak se domníváme, že tedy musíme si přiznat, že ta záležitost si zaslouží, eh, že, že, že je tady, musíme si přiznat, že je stále otázkou, jestli tedy eh, si to zaslouží eh, řešení na evropské úrovni, jestli by to nebylo nevedlo k dalšímu, eh, další, dalším komplikacím eh, v této otázce. Děkuji. Tímto vystoupením ukončujeme, ten... Tímto ukončujeme tento bod a přistoupíme k bodu 18. Slovo dostává pan Vos. Eh, a řekne nám něco o těch 468 pozměňovacích návrzích. I přesto vás, pane kolego, poprosím, abyste byl co nejstručnější, protože, jak víte, odpoledne nemůžeme pokračovat, nemůžeme žádný bod z dopoledne převést na odpoledne, takže by bylo dobré, abychom během těch 58 minut, které nám zbývaly, mohli zvládnout celý zbytek programu. Prosím, pane Vosy. Vielen Dank. Eh, Děkuji. 470 pozměňovacích návrhů ve výboru Jury. Moje pozice je známá. Ten návrh komise považuji za takovou katastrofu středního rozsahu. Ne v souvislosti s GDPR, to obecné nařízení máme jako takovou klíčovou část, jenomže tento návrh to v podstatě nezohledňuje a je to ještě tak utvářeno sui generis a to už prostě pro uživatele pak není srozumitelné. Proč stejná data by pak měla spadnout do dvou různých režimů a musely se řešit rozdílně. To není vlastně v duchu situace, která by vycházela z GDPR. Myslím si, že zde tady dochází k přílišné regulaci alpění na starých strukturách, které nejsou dostatečně sladěné s tím obecným nařízením o ochraně osobních údajů jako takovém. A potom také u těch cookies, co se požaduje, to už by vlastně podle toho vůbec nebylo realizovatelné, to si musíme uvědomit a docházíme k opaku toho, co chceme podpora eh, evropského hospodaření s údaji a my tady docilujeme úplně opačných výsledků. Myslím si tedy, že ten vztah k tomu obecnému nařízení ochraně osobních údajů je třeba prostě sladit. Už jsme to dnes zmiňovali v souvislosti s jiným tématem. Metadata, to jsou také části data týkající se osobních údajů a u těch metadat pak už nebude jasné, do jakého režimu potom spadnou, jak s nimi nakládat. A povede to k tomu, že citlivá data budou nakonec chráněna méně než ta metadata a koncept e, souhlasu, e, na který jste permanentně dotazováni a každý z nás to zná. Pokud pětkrát denně s něčím musíte souhlasit, abyste se dostali dál, tak nakonec změníte to nastavení tak, že už si ty otázky nepřejete, protože už vám to prostě řečeno leze na nervy takže je zastaralé se prostě zaměřit jenom tady na to, zůstat tady u tohoto přístupu. U těch pozměňovacích návrhů je celá řada věcí, kde se musíme postarat o to, abychom vypracovali příslušné kompromisní návrhy. Je také ve věci marketingu a dalšího nakládání s údaji. Myslím si, že v tom dnešním světě který je plný dat a poháněn daty, je to třeba kriticky nahlížet a je to rozdílné, než co chce komise. Máme zde různé návrhy od zachování cookies až po jejich úplné zrušení, no musíme prostě zvážit, jak to celé dáme dohromady. Děkuji. Velice vám děkuji za vaši vyčerpávající a stručnou prezentaci. Paní Kaufmann požádala slovo. Yes, thank you, uh, chair. Děkuji vám. Paní Delvo se omlouvá, je stínová zpravodajka, ale nemůže se sem dostavit, takže mě požádala, abych přečetla to, jaký je její názor na věc. Tak stručně řečeno, říká toto. Chci poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům za velký zájem a energii, kterou vkládají do této záležitosti. Ano, 470 pozměňovacích návrhů u stanoviska to není jenom tak. Naši kolegové v Libe už vyjednávají o kompromisech a hodlají hlasovat 11. října. Zdá se tedy, že už nemáme mnoho času pro další e, rozpravy. Nechci zacházet do detailu. Víte, že my jako politická skupina nepodporujeme linii pana Fose. Myslíme si, že toto nařízení potřebujeme pro dokončení GDPR a jakožto kodex, jakýsi lex specialis pro elektronickou komunikaci. Je důležité chránit soukromý život občanů a přitom umožnit fungování a rozvoj služeb. Paní Dovo také uvádí, že tak, jak já chápu pozměňovací návrhy, které jsem viděla kolegové z jiných skupin ALDE, Zelených a GUE, Eh, sdílejí náš pohled na věc a doufám, že pan Fos eh, toto zohlední, tak abychom u té důležité problematiky našli skutečný kompromis. Děkuji. Děkuji vám, pan Anderson. Thank you and... Děkuji. Děkuji zpravodaji. Budu stručný. Zelení podporují především návrh komise a velice souhlasí s návrhem z Libé, podobně jako SAD. Moc se těším na kompromisy, na které doufám, že vzniknou. A mám trošku obavy ohledně časového plánu, jestli budeme mít čas na všech těch 470 pozměňovacích návrhů před hlasováním, ale přesto se na to těším. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Adinolfi. Děkuji, paní Adinolfi. Děkuji. Já mám jenom pár poznámek. EU je v popředí, co se týče digitálního soukromí. Eh, před i ostatními západními zeměmi, ale to neznamená, že se situace nedá ještě zlepšit eh, a data lépe chránit v digitálním prostoru. Souhlasím s obavami zpravodaje ohledně toho, že tato zpráva eh, se týká něčeho, co zatím ještě není v platnosti a rozumím také tomu, že tato eh, zpráva se týká jaksi lex specialis. Digitální věk má svá specifika, je technicky složitý a je důležité, abychom měli určitá eh, specifická pravidla, která by eh, jaksi byla obecnější, nebo tedy která by se prosadila proti obecnějším pravidlům a nejenom co se týče usnadnění eh, toku eh, informací, jako jsou eh, hovory a, a, posky, a výměna dát, ale také pro poskytovatele služeb, protože máme tolik různých zařízení, včetně internetu věcí, že musíme zajistit, že tato data nebudou zbytečně opouštět EU a je třeba, aby e, naše data prostě nemusela do zahraničí, do třetích zemí. Um, hovořila jsem s expertem na bezpečnost a on říkal, že na začátku Google díky všem datům, která získal, díky svému vyhledávači mě zná lépe než manželka. Ale nakonec mě Google zná lépe než já sám, protože má perfektní paměť, zatímco žádný člověk nemá perfektní paměť. Takže jsem chtěla zdůraznit, jak je důležitá ta práce, do které se teď pouštíme a doufám, že eh, budeme úspěšně a konstruktivně spolupracovat. Děkuji vám. Tak tež bych chtěl vystoupit a jestli souhlasíte, tak též by eh, to přečetla paní Bergeron. Pane zpravodaji, Axeli, vážení přátelé, Myslím, že je legitimní chtít aktualizovat pravidla tohoto nařízení v souladu s eh, technologickým pokrokem. A myslím, že návrh komise míří správným směrem a je potřeba, aby jsme jej doplnili. Nesmí být v rozporu s nařízením o ochraně dat a s listinou základních práv. Co se týče článku 11, je důležité, aby evropské právo eh, eh, mělo eh, vyšší platnost před národním právem, především co se týče ochrany kromě případů ochrany bezpečnosti obrany států. A myslím, že využívání e, všech kuky třetích stran nemusí být nutně zakázané, ale je potřeba o, regulovat jejich použití. A konečně parametry důvěrnosti a ochrany soukromí potřebují regulaci a koneční uživatelé musí mít možnost nepřijímat nevyžádaná sdělení. Takže já své stanovisko ještě budu eh, upřesňovat během schůzí stínových pravodajů. Děkuji, komise o slovo nepožádala, ověřuji, zda je tomu tak skutečně tak, výborně, je to tak. Takže další bod, to se mi hodí, protože máme trošku sklus, takže mm, vám děkuji a další bod, to je bod 8 a ten Eh, souhlasil, že bude prezentovat pan Axel Foss. So, vielen Dank. Ano, děkuji. Já tady zastupuji Pavla Svobodu a přečtu tedy to, co k tomu napsal. Milí kolegové, předseda mě požádal, abych jeho jménem přečetl to, co se týká návrhu eh, Rady a parlamentu, pokud jde o vzájemném uznávání eh, zajišťovacích a eh, konfiskačních příkazů. Vzhledem k přeshraničnímu charakteru trestné činnosti a terorismu v dnešním světě je zvlášť důležité, abychom byli schopni zajistit majetek aktiva, která se nachází na území jiného členského státu, abychom tedy měli eh, k tomu určené postupy, které budou dobře fungovat. Tato oblast trestního práva je velmi fragmentarizována v důsledku různých právních tradic, které v EU již jsou a vzhledem k tomu, že tu jsou tedy různé právní koncepty. Eh, směrnice 42 2014 ze 3. dubna roku 2014 o konfiskaci eh, a zajištění trest, eh, majetku z trestné činnosti se snaží stanovit minimální společná pravidla, pokud jde o zajištění a konfiskaci. Lhuta pro transpozici této směrnice tedy vypršela v říjnu roku 2016. Nicméně je zjevné, že i ani v případě nejlepšího možného scénáře tomu nebude jinak eh, než tak, že je to pouze jeden malý krůček směrem k harmonizaci eh, těchto pravidel. Po eh, přijetí výše uvedené směrnice parlament vyzval komisi k tomu, aby vy zvážila další možnosti vytvoření minimálních pravidel, pokud jde o konfiskaci bez obvinění a také pokud jde o vzájemné uznávání těchto příkazů. Já jsem tedy zpravodájem o, pro téma příkazu k zajištění a konfiskaci a proto bych tedy byl rád, kdybych na tomto místě mohl zdůraznit, že posílená spolupráce mezi členskými státy, respektive jejich relevantními úřady je velmi důležitá. Je, o, jde o to, abychom mohli lokalizovat majetek. Uh, o který jde na základě zkušeností výboru pro eh, právní záležitosti v oblasti eh, soudní spolupráce ve věcech mm, civilních. Musím přiznat, že eh, volba nařízení na místo směrnice nebo rámcového rozhodnutí je pozitivní věc a že to tedy může přispět k tomu, že tady bude zaručena větší homogenita, pokud jde o lepší fungování nástrojů, pokud jde o to, abychom se vyhnuli riziku, že to bude interpretováno různě a že tedy to nebude dostatečně účinné. Pokud jde o vzájemné uznávání právních soudních rozhodnutí, tak tento návrh eh, přichází s minimálními důvody pro zamítnutí eh, příkazu, pokud jde tedy o eh, příkazy k zajištění a konfiskaci. Bylo by to možné tehdy, pokud by tedy právní systém nebyl, nebo pokud by z hlediska toho eh, právního systému nebyla ta konfiskace možná, anebo je možno odkázat tedy na Chartu základních práv a svobod Evropské unie. Já jsem se tedy snažil v návrhu stanoviska soustředit na tyto hlavní záležitosti a snažil jsem se také eh, podpořit co možná nejúčinnější a nejrychlejší spolupráci mezi jednotlivými orgány členských států, tak aby mohly využít co možná nejlepší informační systémy a prostředky moderní komunikace. Vzhledem k dopadům eh, těchto příkazů na základní práva dotčených osob je potřeba, aby byla jasně stanovena, stanoven soulad eh, s článkem 16 smlouvy o fungování EU a také eh, se základními svobodami a právě jde také o to, aby tady platili nebo platila pravidla pokud jde o oznamování, aby se dostálo opravným prostředkům eh, v duchu vnitrostátního, právní, vnitrostátního právního systému, aby ovšem byly dotčené osoby informovány. Na závěr bych vás rád informoval, že lhuta pro předložení pozměňovacího, pozměňovacích návrhů vyprší 12. září a 10. října bychom měli hlasovat. Děkuji. Děkuji vám, pane Fosy. Paní Kofman požádala o slovo. <laughs> Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkovala za práci panu zpravodaji. Myslím si, že to je opravdu velice důležité téma. Když si vezmeme, že aktiva a peníze, které byly získány trestně právní trestní činnosti a mělo by možná je tady zabavovat eh, přeshraničním způsobem, no tak eh, by se nemohly používat financování dalších eh, trestných činů ze strany pachatelů. A to by bylo dobře, protože zatím to tak není. 98,8 odhadovaných výnosů z trestné činnosti se totiž nezabavuje. 98,8% a jsou tedy tím pádem dispozici pro páchání další trestné činnosti. A to číslo ukazuje, že zde je opravdu důležité eh, situaci zlepšit. Jako zpravodaj, stejně jako zpravodaj podporuji návrh eh, komise předložit toto nařízení a zjednodušit stávající právní rámec návrh stanoviska, o kterém dnes hovoříme, v některých bodech upřesňuje tento návrh, za což děkuji panu zpravodaji. Dovolte mi jenom stručně zmínit dvě záležitosti a myslím, že ve stanovisku pana Svobody už zazněly. První téma když orgán členského státu eh, vydá příkaz eh, k zajištění, eh, nebo tedy na ně zareaguje negativně, tak by měli konkrétně uvést důvody, proč na tuto žádost reagují odmítavě. A potom také to, že orgány v jednotlivých členských státech by opravdu zde měly používat nejmodernější technologie, když jsou ve vzájemném kontaktu, protože to napomáhá účinnosti spolupráce a to je nesmírně důležité, pokud jde o zajišťování a konfiskaci nelegálních výnosů z trestné činnosti. A Děkuji za spolupráci se zpravodajem i stínovým zpravodaji i za stanovené lhuty. Myslím, že se nám podaří je dobře dodržet. Děkuji. Děkuji a pokud se někdo nehlásí o slovo a komise také nechce slovo, tak lhuta 12. září. Pozměňovací návrhy prosím do 12. září. Tolik tedy na toto téma. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu. A to je zpráva paní Rozier. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. My teď Procházíme pozměňovací návrhy, bylo jich přiloženo 221 k té zprávě o oznamovatelných. Základní myšlenka je podporována ve většině pozměňovacích návrhů Většina frakcí je proto, abychom zde měli legislativu a to je od tu běží v první linii při této zprávě, takže to je uspokojivé. Kromě této běžné filozofie samozřejmě jsou tu určité rozpory, které eh, budou generovat pozměňovací a kompromisní návrhy. Eh, první se týká definice whistleblowera, oznamovatele, druhý několik skupin Mm, tam eh, chtějí ještě dodat eh, jaksi mm, eh, poctivost tohoto oznamování. Samozřejmě chceme rozlišit skutečné mm, whistleblowing od pomluv. A takže ta terminologicky ovšem ta dobrá víra otevírá otázku hodnocení záměru oznamovatele, což v nevyvážené zprávě, kde už tak jsou velké otázky, co se týče právního postavení, tak by to mohlo ještě po, po oslabit postavení toho oznamovatele, z, spochybňovat jeho záměry a, a motivaci a e, vlastně vystavit ho stíhání. Takže si myslím, že by bylo potřeba nalézt formulaci, která uvede, že samozřejmě v okamžiku, kdy ten oznamovatel něco oznámí, musí být přesvědčený o tom, že to je pravda, že to je vážné. A to je samozřejmě v, tom, v té dobré víře zahrnuto, aniž bychom otevírali příliš uh, velkou mezeru eh, v té ochraně oznamovatele. Takže ano, sdílíme ten cíl, že je potřeba odlišit oznamování a a pomluvu, ale je potřeba eh, najít alternativní znění. Potom další pozměňovací návrhy by chtěly omezit eh, eh, toto problematiku jenom na pracovní a smluvní vztahy. Jiné frakce zase naopak to chtějí rozšířit na ochranu bez ohledu na prostředí a nebo právní vztah mezi oznamovatelem a e, inkriminovaným celkem. A máme, myslím, dost flagrantní příklad, který je ve Francii velmi aktuální. E, je proces farmaceutické firmy, e, kde paní Frašon, oznamovatelka, neměla žádný vztah vůči firmě Servie ani úřadu pro, pro povolování léčiv a bylo by škoda, Eh, protože tady nejde o žádnou ochranu, ale bylo by škoda, kdyby v takových situacích například ona nemohla být chráněna, eh, jestliže je to tento typ vztahu. Takže spíš bych byla pro širší definici. Další téma, kde jsou názory různé, tak to je ochrana veřejného zájmu nebo eh, poškození obecného zájmu. V návrhu zprávy je obecný princip, nějaká obecná definice, ilustrovaná řadou příkladů, které ilustrují, eh, jak může vypadat nějaké poškození obecného zájmu. Někteří chtějí tento seznam omezit, v tu chvíli si myslím ale, že se vzdalujeme od reality, Eh, skutků, které by mohly být oznamovány a týkají se všech občanů, například těžko lze stáhnout eh, oznamování střetu zájmů, protože to zcela jasně poškozuje veřejný zájem. Ale několik frakcí by chtělo současně stanovit specifická pravidla pro citlivá odvětví nebo explicitně chránit tajemství které není třeba e- ekonomického zájmu, ale třeba etického, e- etických pravidel nebo důvěrnosti. To jsou případy, kdy eventuálně můžeme uvažovat e, o specifických pravidlech, pokud ty výjimky nebudou příliš široké. Pak máme velké rozpory, co se týče anonymity. Kromě dodržování důvěrnosti oznamovatele da, dovolit kromě toho i anonymní eh, oznamování, jak jsem tak diskutovala s řadou organizací, které jsou zapojeny do ochrany eh, oznamovatelů. Víme, že nejohroženější osoby eh, třeba se zdráhají něco oznámit, protože se bojí represí. Takže tato možnost, samozřejmě jasně regulovaná, aby zase nedocházelo pomluvám, eh, mm, ale možnost oznamování anonymně mi připadá důležitá. Další část zprávy se týká prostředků eh, k oznamování. To je vlastně to ústřední, jedno z ústředních témat, kterému se budeme věnovat. Těch způsobů je několik v rámci organizace, u příslušných orgánů, Eh, pro regulaci anebo eh, vůči veřejnosti. Samozřejmě jsou tu pohyby oběma směry, některé frakce by chtěly zcela otevřít možnost oznámení bez ohledu na kanál. Jiní by chtěli velmi restriktivně stanovit hierarchii, to znamená, eh, aby došlo ke ztrátě eh, ochrany důvěrnosti, jestliže by byla zpráva zveřejněna veřejnosti. No, myslím si, že když eh, my bychom měli eh, zajistit ochranu oznamovatelů i v případě uveřejnění, říká se to třeba eh, různých daňových úniků, nebo Rafael Ale a Delton Dento, to je, jak si to jsou flagrantní případy, nebo prozrazení dohody mezi zaměstnavatelem jako institucí a, a příslušnými orgány v dané věci, tak tam oznámení buď v, v rámci podniku nebo v rámci příslušného orgánu vlastně nic nepřinese, protože ten konflikt právě byl tam a jediná cesta byla uveřejnění, eh, takže eh, ta možnost uveřejnit to oznámení na veřejnosti by měla být zachována a jsou za, současnou, za současné ochrany důvěrnosti oznamovatele a budeme tedy o tom dál diskutovat. Toto ještě se týká um, důkazního břemene, um, otázka sankce, sankcí a represálí, tam jsme celkem jednotní. Některé frakce by chtěly nejenom aby jaksi škoda způsobená oznamovateli byla nahrazena, ale že by měl dokonce dostat nějakou finanční odměnu. To se obávám, že je nebezpečná cesta, neodpovídá to evropské kultuře a trošku by to mohlo vyvolávat podezření eh, co se týče eh, dobré eh, víry oznamovatele, touto cestou bych se nerada pouštěla, budeme o tom mezi stínovými hovořit, ale to bychom se asi vzdalovali k samotné, od samotné povahy oznamovatele. Máme koncenzus, co se týče orgánů ochrany oznamovatelů, ale půjde o to, jaké prostředky má mít. Potom je otázka právního základu, o tom budeme taky mluvit, s tím, že bychom nechali komisi taky e, možnost, ať předloží přesnější hypotézy. První schůze stínových zpravodajů se konala včera, všem děkuji za aktivní, velmi konstruktivní účast a určitě budeme pokračovat. Další e, schůzi stínových máme těsně před hlasováním, myslím 28. září. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Rychlost vaší řeči hovoří o vaší snaze mluvit co e, nejrychleji a nejkratší dobu a poprosím ostatní, aby se řídili vaším příkladem, aby se tedy mluvili co nejrychleji, e, aniž byste e, jaksi své sdělení zdeformovali. Pan Chryzodonos. Milí kolegové, nejprve mi dovolte, abych poděkoval paní Rozier za skvělou práci. Ochrana oznamovatelů to je tedy věc, která slouží ochraně veřejných zájmů. Účinná ochrana oznamovatelů pomůže členským státům a evropským institucím předcházet eh, porušování principu integrity, ohrožení lidských práv, eh, zvýšení nezaměstnanosti a podaří se jim obnovit spravedlivou soutěž a důvěru občanů v demokratické instituce a postupy jak na evropské, tak na národní úrovni ochrana oznamovatelů a také pomoc oznamovatelům při předávání informací. To všechno podporuje demokratickou kulturu zodpovědnosti veřejných i soukromých institucí. Kromě toho to Eh, tedy potírá podvody a korupci, zlepšuje to schopnost reagovat na takovéto nedostatky, nicméně ještě máme velké rezervy, pokud chceme vytvořit stabilní systém eh, otevřený a integrální, který by v rámci EU umožnil účinnou ochranu oznamovatelů. Zatím to nebylo prosazeno ve všech členských státech a ta legislativa není ani harmonizována. Pouze málo členských států zavedlo Eh, ochran, systémy ochrany oznamovatelů, které jsou na pokročilé úrovni. Je potřeba si uvědomit, že některé současné systémy vlastně odrazují oznamovatele od toho, aby informace podávali. Často je to tak, že zaměstnanci jsou předmětem důvěrnosti určitých informací a porušení těchto povinností by mohlo mít následky. To znamená, že oznamovatelé by mohli být předmětem eh, disciplinárních akcí Eh, nebo disciplinárních kroků. Podle studie OECD je tomu tak, že více než třetina organizací, které mají vík, eh, systémy výkaznictví, zároveň nemá ochranu oznamovatelů před eh, disciplinárními kroky. To znamená, že pokud to schrneme, je naprosto zásadní, abychom vytvořili komplexní právní systém, který zaručí vysokou úroveň ochrany oznamovatelů, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru ve všech členských státech, ale také na evropské úrovni, to znamená v evropských institucích. Jasný postup pro nakládání s oznamovateli je věc naprosto nezbytná, kterou musíme vytvořit. Potřebujeme také jasné definice o účinná eh, mechaniz, účinné mechanizmy ochrany před jakoukoliv, eh, eh, jakýmkoliv trestem a Kromě toho podniky musí mít možnost vytvořit svůj vlastní interní systém pro oznamovatele. Podle mě bychom ten pojem oznamovatel měli interpretovat podle mě pod, poměrně široce. Měl by to být každý, kdo oznamuje nějaký skutek, eh, který porušuje veřejné zájmy, aniž by eh, musel být jeho očitým svědkem. Myslím si, že všichni tito lidé by si by měly být předmětem řádné ochrany. Opatření přijatá vůči oznamovatelům by měla skončit a zároveň bychom oznamovatelům měli kompenzovat veškerou škodu, kterou v důsledku těchto opatření utrpěli. Nezávislé evropské i vnitrostátní orgány by měly být vytvořeny právě za tím účelem, aby chránili oznamovatele a chránili předané informace. Členské státy by měly vytvořit indikátory, benchmarky eh, v oblasti politiky oznamovatelů, a to jak pro veřejný, tak soukromý sektor snadno přístupné webové stránky, jak na národní, tak na evropské úrovni. To je další důležitý informační nástroj, který napomůže ochraně oznamovatelů. Mělo by být, eh, měly by být koncipovány tak, aby tam bylo možno eh, posílat oznámení. Potřeba jsou také hot, horké linky, hotliny eh, a další informační nástroje, to by mělo vzniknout jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni, tak abychom informace o oznamovatelů skutečně dostali. Eh, zvlášť, zvláštní oddělení by měla poskytovat oznamovatelům veškeré důležité informace týkající se jejich ochrany. Pokud někdo bude informovat o nezákonném jednání, které podrývá veřejné zájmy, tak by v tom měl být podporován všemi možnými prostředky v souladu se základními právy. A to je tedy základní uh, smysl tohoto návrhu. Děkuji. Já děkuji vám a slovo má pan Fos. Vielen Dank. Ähm, děkuji. Já nyní odprezentuji, zastoupím Rozve Esteras, stínovou zpravodajku. Paní Esteras chce poděkovat všem také mm, zpravodajce za činnost a za zprávu týkající se ochrany oznamovatelů odvedla dobrou práci. Co se týče vlastní zprávy, tak by kolegyně chtěla poukázat na to, že to byly primárně eh, levicové politické skupiny, které tlačily na toto téma. EPP tradičně hájí pohled, že je to téma, které je v kompetenci členských států a toto téma je považováno za dosti kontroverzní. Po posledních skandálech EPP začalo hájit potřebu tedy háj, chránit um, ehm, oznamenovatele, ale určité rovnováze, protiváze těm levicovým návrhům, které podle našeho pohledu někdy zachází příliš daleko. Není to vlastně na programu rady a není zde vlastně legislativní iniciativa na e, úrovni EU. Evropská komise se tématem zabývá a uvědomuje si, že je těžké zde mít horizontální legislativní iniciativu týkající se ochrany oznamovatelů, protože tu vlastně chybí právní základ pro takovýto krok. V návrhu zprávy Návrh zprávy vyzývá komisi, aby předložila horizontální legislativní návrh do konce roku k tomuto tématu. Pro EPP toto je docela zásadní otázka, protože pokud se ukáže, že to opravdu pro tuto iniciativu není, nebo zdá se, že to není právní základ pro takovouto iniciativu a je důležité respektovat princip subsidiarity. Definice oznamovatelů by mohla být přijatelná pro naši skupinu. Hovoří se zde o e, předložených zprávách jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Je důležité, aby ale byly založené na důkazech a děli se v dobré víře. Pokud nejsou jasné cesty, eh, jak předkládat takováto oznámení, tak vyzýváme komisi, aby vypracovala postupný systém pro předkládání takovýchto oznámení. A takováto stížnost by se měla předložit nejprve interně a potom kompetentním orgánům. To se nám zdá být v pořádku. Jde o to, že lidé, kteří přeskočí tento postup a obrátí se přímo na novináře, by ale měli být také nějakým způsobem chráněni. Jedna z nejkontroverznějších věcí v souvislosti s ochranou eh, oznamovatelů před eh, negativními dopady je ta možnost obrátit důkazní břemeno, pokud je to považováno eh, za E, nezbytné. To je z právního hlediska přemrštěné. Potom zde máme anonymní e, podání zpráv, to vlastně vede potom ke zneužívání mechanismu a potom taková falešná zpráva může výrazně poškodit nevinné osoby. Nejpanují pochyby o tom, že je důležité chránit oznamovatele a poukazovat na korupci a na e, nelegální chování, protože to přispívá k rozvoji demokratického chování, ochraně demokratického systému právního státu a našeho modelu společnosti. Hlavní e, mezinárodní nástroje týkající se korupce uznávají, že je třeba zde chránit před eh, nesrovnalostem, že zde pravidla například OECD a dalších organizací na ochranu oznamovatelů, případy typu Panama Papers a podobná odhalení, která se objevila v posledních letech, ukazují, jakou důležitou roli oznamovatelé hrají při hájení veřejného zájmu je nezbytné zajistit náležitou ochranu oznamovatelů, ale je také nezbytné se eh, postarat o to, aby zde eh, netrpěli eh, interními konflikty a aby přišli oznamovatelé například o svojí, své dobré jméno boj proti korupci a další trestní činnosti je zásadní a proto EPV podporuje ochranu oznamovatelů. Paní Esteras předložila několik pozměňovacích návrhů, ve kterých tedy tuto myšlenku ještě umocňuje a ve zprávě zpravodaj je tedy ten požadavek na horizontální legislativní návrh na ochranu oznamovatelů do konce roku. Toto by mohlo být předčasné, není totiž jasné, že proto existuje právní základ pro předložení horizontální návrhu legislativy. Proto předkládáme jiný pozměňovací návrhy, kde se zvažuje, že by se tedy měla zde uplatnit specifická pravidla týkající se informovanosti mezinárodních e, vztahů a dalších oblastí, zpravodajských služeb a tak dále. Whistleblowing v rámci organizací, e, informování příslušných orgánů musí zohlednit e, princip prav a zachování důvěrnosti informací na straně oznamovatele i e, vlastně osoby, u nich je oznamováno, správný přístup není obracet se přímo na novináře. Co se nám nelíbí, je ta možnost podávat anonymní zprávy. Je důležité e, zachovat důvěrnost to podání zprávy, ale umožnit anonymní eh, oznamování by mohlo být nebezpečné, mohlo by to vést ke zneužívání tohoto mechanismu, mohlo by to pak i pochybnit, zda to bylo uděláno v dobré víře nebo ne a mohlo by to také vést k tomu, zda třeba nějaký krok zaměstnavatele eh, vůči oznamovateli eh, byl nějakým odvětným opatřením nebo ne. Děkuji vám tedy velmi za pozornost, že jste mě vyslechli. Děkuji. Teď nám zbývá 13 minut na celý zbytek zasedání a máme ještě tři body, takže já tady teď jsem oznamovatel, prosím, buďte struční, vynechte obecné principy, které všichni znáte, rozprava proběhne 28 ve Štrasburku na schůzi stínových, takže prosím, mám ještě pět eh, přihlášených, slovo má pan Durand. Děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za zelené bych jednak chtěl připomenout to, co jsme už říkali a stručně, abych právě neopakoval a nečetl všechny principy, které už tady byly zazněny a u, zazněly a uznány, tak jenom chci zdůraznit několik bodů. První věc, a to chci zopakovat veřejně, děkuji Virginii Rozier za její práci i za vylepšení, která eh, udělala v kompromisních návrzích, protože ten text už původně byl dobrý a teď je ještě lepší díky kolektivní práci. Takže stručně, Odpovím na otázku právního základu. Ano, to je skutečná otázka, ale v Evropě je několik právních základů pro stíhání oznamovatelů, kteří jsou systematicky posíláni k soudu a najednou je velký problém najít právní základ, když jde o jejich ochranu. Tak já si myslím, že pokud bude politická vůle chránit je, tak najdeme právní základ, který to umožní. A taky bych chtěl říct, že Irene Frachon a Antoine Guron byli zmíněni a právě Sebastian Ertag z L214, který je stíhaný za to, že prozradil skandální podmínky, za něž fungují některá jatka ve Francii a stíhaný je on. Takže je velmi důležité oznamovatele chránit. A teď stručně k jednotlivým bodům, které jsou ještě předmětem diskuze a nikoli principy. Definice ty to Virginie říkala, musí být co nejširší. Já myslím, že musíme zajistit, aby všichni oznamovatele byli chráněni. Otázka anonymity. No, no, nemůžeme chránit anonymitu, protože je třeba chránit někoho. Čili pokud bude oznámení anonymní, tak se stane oznamovatelem až tehdy, kdy úřad zná eh, identitu osoby a bude ji chránit. Čili otázka anonymity zůstává zatím čistě teoretická. Co se týče nadřízených nebo hierarchie postupů. Já to zdůrazňuji. V návrhu, který předložíme, by neměla být hierarchie Eh, protože někdy se to musí nahlásit vnitřně, ale eh, v podniku, ale někde to prostě nejde, protože když třeba v některém podniku udáte eh, korupci, tak to nemůžete oznámit uvnitř podniku, protože by tam byla okamžitě sankce. Čili my nemůžeme stanovit hierarchii postupu, ale ji doporučit. A jestli, a jako v případě anonymních stížností prostě mají být orgány, které budou definovat podmínky a to podporuji. A konečně otázka dobré víry nebo peněz. Právo nemá co dělat s primárním záměrem lidí. Nemůže, nevidíme do, do hlavy ani do srdce lidí. Nevíme, proč někdo se rozhodne něco udat. Těch důvodů mnoho, může být mnoho dobrých i špatných. Jediné, co nás zajímá, je, zda je ohrožen veřejný zájem, zda je to informace veřejného zájmu. Pokud ano, je to schéma oznamovatele, pokud ne, je to schéma pomluvy. Takže co se týče dobré víry, to eh, novináři moc dobře znají tento pojem. To je způsob, jak říci, že dotyčný eh, v dobré víře požádal, aby veřejný zájem se stal známým. Takže snažil jsem se být co nejstručnější. Děkuji, pane Diráne. Pan Džambaský, prosím. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Ще се постарая да бъда... Děkuji, pan, pane předsedo, vážení kolegové. Já se pokusím být co možná nejstručnější. Hovořili jsme o ochraně oznamovatelů a já se domnívám, že bychom v této souvislosti měli zmínit i právní základ pro evropskou legislativu. Měli bychom se zeptat právní služby na to, jestli jsou tu nějaké možnosti, díky nimž bychom tedy mohli eh, vycházet z nějakého právního základu. EKR je eh, skeptická, pokud je o možný právní základ ve smlouvách. Za prvé, eh, členské státy by měly garantovat právo novinářů nezveřejňovat svoje zdroje. I to bychom měli schránit. Kromě toho bychom měli vytvořit interní postupy pro oznamovatele, ale Neměli bychom je zneužívat k eh, nelegálním účelům a k porušování veřejných zájmů. Veřejné i soukromé subjekty by měly mít eh, svoje vlastní postupy, ale v každém případě bychom si měli uvědomit, že je to ovlivněno hodnotami a pokud bychom zavedli eh, jeden mechanismus, tak by to nemuselo vždycky fungovat. Měli bychom to vždycky koncipovat individuálně podle dotyčných specifik. Pokud by tu měl být jeden orgán, tak to je podle EKR koncept, který jde příliš daleko a e, zasahuje to do e, kompetencí členských států. Musíme si uvědomit, že v Evropské unii je příliš mnoho agentur, e, které nedodržují pravidla týkající se oznamovatelů. Například se zjistilo, že ani lidé v Evropské komisi neví, jaká jsou příslušná pravidla. Si byli voulez Děkuji, pan Anderson. Já stahuji své jméno ze seznamu řečníků, abychom ušetřili čas. Eh, no a to všichni vám budou vděční. Děkuji mnohokrát. Pan Le Breton? Děkuji, pane předsedo. Ochrana oznamovatelů je nutná pro ochranu veřejného zájmu. Na tom, myslím, panuje konsenzus jak to ostatně bylo konstatováno včera na schůzi stínových zpravodajů. Několik kompromisů už je na cestě. Chtěl bych ale zdůraznit několik zbývajících problémů. Jednak problém právního základu, Pravděpodobně asi budeme zatím mlčet, protože si myslíme, že správný, eh, právní základ by asi měla najít komise. Podle mě jediný možný právní základ je článek 352 SFEU o krocích pro uplatňování evropských politik. Je to základ, který mnoho poslanců straší, protože vyžaduje jednomyslnost členských států, ale podle mého názoru to je jediný možný právní základ. Dále chceme eh, říci, že eh, oznamovatelé mohou eh, oznámit otázky, které jsou nezákonné nebo ilicitní, jak říkají francouzi, který je takový obecnější než nezákonný a nejasný. A francouzský zákon o ochraně oznamovatelů hovoří pouze o nezákonných a ne jaksi ne, nemravných nebo nevhodných. E, koncept dobré víry to tam těžko můžeme nechat, protože to vyvolává velké zdráhání. V některých zemích by to mohlo ohrozit oznamovatele, takže spíš asi směřujeme k jiné formulaci, ale to bude potřeba nalézt a zatím jsme tak neučinili takže o tom přemýšlíme. A poslední problém, je ten, že podle mého názoru by eh, dvě oblasti nebo tři měly být eh, výjimuty, to je eh, tajemství vojenské, zdravotní a, ta, a, a důvěrnost informací mezi advokátem a jeho klientem. To jsou asi oblasti, které minimálně vyžadují specifická opatření. Francouzský zákon z roku 2016 například vyloučil tyto tři oblasti z působnosti ochrany oznamovatelů. Jinak celkově ten text je, myslím, na dobré cestě a jsou tři vlastnosti tohoto textu, které se začínají rýsovat. Za prvé, ochrana nebude e, omezená na pracovně právní vztahy, čili nebude se jednat pouze o zaměstnance a zaměstnavatele, což je dobře, protože ve Francii právě nedávno doktorka Irene Frašonová Eh, prozradila eh, eh, vedlejší účinky léku Mediator a neměla žádný zaměstnanecký vztah vůči napadené firmě. A za druhé bude dvoustupňový mechanismus oznamování, jednak interní v podnicích, kde podniky budou vybízeny, ať mají vlastní postup, a potom vnější, tedy eh, adresovat se tisku, na, na, obrátit se na tisk. Samozřejmě, tak jak říkal Pascal Duro, můžeme připustit to, že oznamovatel se může rovnou rozhodnout eh, zvolit tu vnější cestu, ale je potřeba Eh, naplánovat i tu vnitřní cestu, protože mnoho oznamovatelů nechce být vláčeno tiskem, takže mají mít tuto možnost. A třetí a poslední vlastnost, každá země by měla mít vlastní orgán ochrany oznamovatelů podle svých představ a myslím si, že toto ustanovení aspoň respektuje suverenitu členských států. Takže ve finále práce nás právě dobře Eh, nastartovala, těší mě to, ale samozřejmě uvidíme, jak se bude vyvíjet postavení mých pozměňovacích návrhů. Ostražitost je vaše hlavní ctnost, pane kolego. Chtěl jsem vystoupit, paní zpravodajka snad nebude zklamaná, že svůj návrh stáhnu jako pan Anderson, tím spíše, že míříme správným směrem, a takže vystupovat nebudu. Chcete ještě znovu slovo nebo ne? Ani ne, pane předsedo časový plán schůze stínových zpravodajů 25. září, hlasování 28. pokud všechno bude v pořádku. Pravděpodobně 28. budou nějaké žádosti. Dobrá, děkuji. A předposlední bod našeho programu, a to je vystoupení pana eh, kolegy Mario de Pinto. O, eh, jedná se o 186 pozměňovacích návrhů, takže prosím stručně, i pan Lebreton chce vystoupit, takže prosím, ať to stihneme. Děkuji. Bom, muito obrigado, senhor Presidente. Eu, enfim, não posso até... Děkuji vám, pane předsedo. Já ještě nemohu říct si mnoho pozměňovacím návrhů, protože ještě nejsou přeložené. Ale rád bych využil příležitosti a řekl, že doufám, že se na Libe posune termín hlasování a že i my zde na výboru Jury to posuneme z 28. září na 10. října, že to snad bude možné, protože já zde 28. být nemohu. Máme předvolební boj v Portugalsku, máme komunální eh, volby té oblasti, ze které pocházím, kde jsem se narodil. No nyní k danému tématu obsahově. Myslím si, že není možné konkrétně realizovat evropskou integraci, aniž bychom se integrovali i v oblasti justice. Potřebujeme evropskou jednotnou justici. Nemusí to být nějak kompletně homogenní, že by se každý případ řešil v každé zemi stejně. O to nám nejde, ale potřebujeme takové jádro takový výčet základních trestných činů, ke kterým se budeme v zemích stavět jednotně. Nejde o to, aby jedna situace v jedné zemi trestná byla, druhá nikoli. A jsou určité formy kriminality, které jsou výrazně proorganizované, například obchodání s drogami, se zbraněmi, s lidmi, nebo hospodářská trestná činnost, Eh, daňové úniky, korupce, praní špinavých peněz, to jsou trestné činy, které se páchají v celé Evropské unii a je třeba je eh, sladěným způsobem potírat v jednotlivých členských státech a potřebujeme zde integrovaný přístup evropské justice a to je velice důležité i v souvislosti s úřadem Evropského veřejného žalobce. A Evropský parlament zde při budování tohoto úřadu Evropského veřejného žalobce hraje důležitou roli a musíme se starat o to, aby jeho úřad mohl fungovat opravdu účinně a byl nezávislý. Nesmí to být žádný politický orgán, který by nějak sloužil politickým orgánům EU nebo politickým orgánům členských států. Potřebujeme úřad Evropského veřejného žalobce, ale Potřebujeme zde tedy stejnou metodu, jako když se zakládají například soudy v eh, členských zemích. Potřebujeme, aby zde bylo určité kolegium komisařů z členských států, no to ne. Musíme zde být odvážnější, musíme jít o krok dále k integraci EU, tak, abychom vybudovali skutečnou eh, úřad veřejného žalobce, který bude skutečným úřadem, který bude fungovat tak, že ti členové se budou zasazovat o spravedlnost a justici, ne řešit všechny eh, obžaloby. Ale jde o to, aby to byl orgán, který bude řešit eh, záležitosti, které potom bude rozhodovat nezávislý soud. A to je důležitý krok v evropské integraci. Já jsem chtěl říct ještě celou řadu věcí a myslím, že toto je nejdůležitější, že náš Evropský parlament v této záležitosti budování úřadu Evropského veřejného žalobce musí hrát důležitou roli a i poté, až bude vybudován, protože jde o to, aby tento orgán mohl fungovat nezávisle a aby ten úřad veřejného žalobce nebyl politickým orgánem, tak jako jsou jiné politické orgány v EU či členských zemích. Děkuji vám jak za obsah, tak za rychlost. Pan Fos chce slovo? Ano, vzhledem k tomu, že máme málo času, tak jenom dvě věci, na které bych poukázal. Za prvé podporuji zpravodaje v jeho úsilí jasněji definovat, které Eh, které eh, mandáty příslušnosti bude mít Eurojust a které veřejný žalobce. A potom téma ochrany osobních údajů, abychom zde popřemýšleli o tom, že bychom potom předpisy v oblasti ochrany údajů přizpůsobili tomu, co už zde teď máme a na čem pracujeme. Asi by bylo dobré to potom zvážit, jak to vlastně eh, sladit s tím kolegiem, a s tím výkonným výborem, ale to ještě jsou také otevřené otázky. Takže to je vše. Děkuji velice. Tlumočnice i já vám vyjadřujeme vděčnost, milí Axeli. Tím jsme uzavřeli. Ještě někdo žádá o slovo? Pan Duron, děkuji, Jean-Marie. Velmi rychle. Jenom podporujeme plně zprávu, která je předložena a podobně jako zpravodaj věnujeme velkou pozornost eh, registru a, a eh, komise a, eh, a vztahu se státním zastupitelstvím a jinak kolega Pinto nás, jak si za nás mluví. A paní kolegyně ještě? Paní Kaufmann, ano, děkuji panu zpravodaji, já jsem stínovou zpravodajkou z naší frakce a chci jenom říci, že to je opravdu důležité, aby Eurojust byl zapojen do e, všeobecné koncepce evropských agentů, dochází k té takzvané lisabonizaci a je naprosto důležité, že kompetence v oblasti úřadu veřejného žalobce a Eurojustu musí být kompatibilní a neměly by se zdvojovat. A samozřejmě je tu otázka také koordinace. To je ten hlavní úkol Eurojustu posílit koordinaci vnitrostátních orgánů a e, já se těším na spolupráci s paní kolegyní zpravodajkou. Děkuji vám za všechna vaše vystoupení, kdy jste také umožnili, abychom dodrželi časová, časový plán. Poslední bod pod 22 prezentuje pan Le Breton. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o akty Prováděcí akty klasické týkají se mezinárodních účetních norem. Pro Evropskou unii je potřeba, aby byla v souladu s jejich vývojem. Ehm, příslušný je výbor EKON, ale my se věnujeme k článku 106 jednacího řádu parlamentu, kdy musíme zkontrolovat, že nic nepřekračuje eh, eh, pravomoci komise a nic není v rozporu s evropským právem a po prostudování textu nenalezl jsem žádné překročení pr- pravomocí komise nebo, nebo práva Unie. A a že i v této oblasti jste velmi obezřetný. Já jsem vždy obezřetný, pane předsedo. Kdybychom měli více času, byl bych vystoupil i k předchozí zprávě, ale eh, řídím se vaším příkladem. Děkuji. E, ještě tři informace. Příští schůze se bude konat 28. září, ale to není žádná novinka. Potom e, druhá věc je, že děkuji tlumočníkům, kteří nám věnovali pár minut navíc. A konečně měl jsem na začátek se vás zeptat, jestli se strávili hezkou dovolenou, ale vzhledem k tomu mírovému průběhu, tak zřejmě tomu tak bylo. A já vám děkuji a, do, a děkuji vám, že jste eh, umožnili paní Bergeron, aby mě zastoupila a odpoledne nezasedáme.